informace na této zprávě a překlad bude k dispozici v následujících dvou týdnech. Moc se omlouvám, že zatím to není ve všech jazykových mutacích k dispozici. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Tím končíme rozpravu o výroční zprávě o lidských právech a dostáváme se k dalšímu bodu na našem dnešním programu, kterým je prohlášení místo předsedkyně Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci ohledně jednání o smlouvě OSN o obchodu se zbraněmi. Paní Aštanová, máte slovo. Thank you very much, Madam Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci. Mezinárodní obchod se zbraněmi, to je jeden z nejméně regulovaných sektorů mezinárodního obchodu v současnosti. Zbraně se mohou velice jednoduchým způsobem odklonit na ilegální trhy, podporují konflikty, byly součástí porušování lidských práv, porušení mezinárodního humanitárního práva a v podstatě přispívají k mezinárodnímu eh, terorismu a kriminalitě. Zbraně, které se dostávají do špatných rukou, mají devastující dopad na region regionální i mezinárodní mírové uspořádání, mezinárodní aktivita je proto a krok mezinárodní, na mezinárodní úrovni je zásadní, abychom reagovali na tu problematiku. Měli bychom vyjednat právně závaznou dohodu ATT, která by umožnila vytvoření těch nejvyšších standardů, které by regulovaly obchod, mezinárodní obchod s zbraní. Taková dohoda ATT by tento obchod ztransparentnila, viděli bychom, kdo je za co odpovědný a zabránili bychom odklonu zbraní do nesprávných rukou jsme vždy byli pionýrem, průkopníkem této iniciativy. Samotného počátku my jsme přesvědčeni o tom, že dohoda ATT má potenciál zlepšit životy a bezpečnostní situaci tisíců lidí na celém světě tím, že zajistíme to, aby zbraně byly obchodovány tím nejzodpovědnějším možným způsobem. Evropský parlament rovněž hrál nesmírně důležitou roli v této kampani rezoluci, kterou jste přijali v roce 2007 na samotném počátku tohoto procesu. Tato rezoluce umožnila udržet nepřetržitelnou sílu eh, podpoře iniciativě dohody ATT. Vítám přijetí nového usnesení OSN eh, v současnosti, ještě mm, vlastně dneska, ještě před konferencí eh, OSN mm, v červenci, kde se bude tato smlouva věnovat. Toto je kolektivní úsilí. V červnu se ministři zahraničních věcí dohodnou i, na, i o komplexních závěrech rady ohledně dohody ATT a stanoví si priority pro vyjednávání na mm, této vyjednávací konferenci. Jsem samozřejmě, že chceme mít dopad na obchodování se zbraní na mezinárodní úrovni a proto musíme zajistit to, aby dohoda, kterou vyjednáme na půdě OSN, dohoda ATT, byla silnou a co možná nejrebusnější. Tato dohoda musí zajistit nejenom to, že vývoz zbraní bude kontrolován, ale že i transit, převod zbraní, zprostředkování zbraní, všechno bude kontrolováno. Musí zde být sdílená odpovědnost za to na všech stranách, všech zúčastněných stran na obchodování se zbraní. Zároveň měli zjistit to, že všechny typy konvenčních zbraní jsou, spadají pod kontrolu a nejenom nějaké zásadně největší vojenské systém, protože transfer velikého množství malých zbraní může mít mnohem destabilizující dopad, než transfer omezeného množství nějakých vojenských vozidel, velkých vojenských vozidel. Proto chceme, aby tato smlouva stanovila jasné a silné parametry, na základě kterých um, můžeme hodnotit transfer zbraní. Toto by mělo zajistit to, že zbraně, že dochází k tomu, tomuto transferu na základě plného respektu lidských práv, jakože mezinárodního humanitárního práva. Dohoda ATT by rovněž měla zahrnovat věrohodný implementační mechanismus, důvěryhodný mechanismus, který by vyžadoval od zúčastněných stran zavedení a vytvoření národních kontrolních systémů pro kontrolu transferu zbraní a penalizovat ten transfer zbraní, který nebyl povolen řádným způsobem. A zároveň by dohoda ATT měla mít důvěryhodný, jasný, transparentní mechanismus, který by se zvýšil vyjádřila zodpovědnost v globálním obchodování se zbraněmi jednotnost, koherence EU, jakožto jednoho bloku, ehm, bude jistě mm, vystavena velikému tlaku v rámci jednání, ovšem musíme zůstat sjednoceni, proto my spolupracovníci věnovali ohromné úsilí i čas, abychom skutečně vystupovali jasným společným hlasem eh, u jednacího stolu. Zároveň jsme se zapojili velice aktivně mm, do, mm, do kontaktu se všemi zainteresovanými stranami. A, a, hovořili jsme o dohodě ATT se všemi důležitými hráči v tomto ohledu, včetně Číny, Indie, Spojených států, Ruska, Pakistánu a Mexika. A zároveň jsme vedli obrovskou celosvětovou kampaň od roku 2009, která zahrnovala 10 regionálních seminářů a pokrývala téměř všechny země, které spadají do rámce dvou rozhodnutí rady. Naše práce a úsilí ovšem nebude ukončeno vyjednáním této dohody, abychom skutečně dosáhli dopadu na mezinárodní bezpečnost a mír. Tato, zpráva, tato dohoda ATT musí být implementována, proto jsme připraveni hrát hrát naši roli i prostřednictvím poskytování pomoci těm zemím, které jsou ochotny mít efektivní systém transferu zbraní, ovšem potřebují pomoc, aby tento systém mohli implementovat. Děkuji. Děkujeme, paní město předsedkyně. Paní Eštnová a nyní se dostaneme eh, k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Nejprve obdrží slovo pan Gáler za Evropskou lidovou stranu. Máte slovo na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi vítám to, že se Evropská unie věnuje tomuto velmi důležitému tématu, to znamená jednání o smlouvě o stranou obchodu se zbraněmi. Musíme si uvědomit, že i e, v minulosti jsme e, tady pomáhali třetím zemím e, k tomu, aby sami mohli kontrolovat obchod se zbraněmi. Z mého pohledu je potřeba při budoucích jednáních nestratit eh, časový plán. Musíme dosáhnout komplexní smlouvy, která zároveň umožní velmi akceschopný a realistický systém kontroly. Ta zpráva musí být kompletní v tom smyslu, že pokryje co možná nejvíce států a co možná nejvíce spekt- eh, druhů konvenčních zbraní. Je potřeba, aby se nám podařilo skutečně potlačit nelegální obchod se zbraněmi. Kromě toho musí smlouva být právně závazná, tak aby se eh, dodržovala pravidla v oblasti lidských práv na celém světě. Hovořila jste o, lidsk- o lehkých zbraních, které je možno lehce přepravovat. Ty jsou někdy velmi ožahavé a komplikovanější než například zbraně hromadného ničení. Velmi si cením realistického přístupu, který jste k tomu zvolili, zvolila. Musíme se postavit za to, aby se i neparlamentní instituce mohly a museli plně zodpovídat. Musíme si uvědomit, že právě bdělost a zodpovědnost nevládních organizací a občanských iniciativ je velmi důležitá věc, která je ale eh, záležitostí doplňující. Já doufám, že se nám všem podaří Evropské unii a členským státům v rámci OSN eh, dosáhnout eh, velmi efektní účinný systém pro kontrolu zbraní. Děkuji. Děkuji, pane Galere. A nyní za socialisty a demokraty paní Ana Gomeš, prosím. Děkuji. My jsme v našem usnesení vyzdvihli, že právní závaznost je pro nás velmi důležitá. Je to věc smlouvy která má chránit především ty, které si, kteří si ochranu zaslouží. Já si myslím, že eh, Spojené státy by měly přistoupit k této smlouvě. My potřebujeme silnou smlouvu, tak abychom zajistili, že zbraně, které jsou legálně vyváženy nebo dováženy, se dostanou eh, do těch správných rukou a že nebudou zneužívány. Myslím si, že eh, pokud jde o vývoz zbraní, nemáme dostatečné záruky. Musíme zajistit to, aby vlády již nebyly zprostředkovateli při obchodech se zbraněmi, které vedou eh, ke smrtím lidí, k úmrtím. Musíme učinit všechno, co je v našich celách, tak abychom zajistili, že naše pozice eh, k vývozu zbraní bude silná a jednoznačná. Je potřeba, aby tato smlouva byla zakotvena do mezinárodního veřejného práva. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Jetemeky na dvě minuty. Děkuji. Momentálně neexistuje celosvětové pravidlo pro obchodování se zbraněmi. Doufáme, že v červenci po zasedání v New Yorku tato pravidla budou platit. Je důležité přitom, aby tato smlouva byla obšírná, eh, tak, aby zahrnovala také Čínu vedle zemí EU, také Indii, USA a Rusko. Evropské státy momentálně mají společná pravidla pro obchodování se zbraněmi se třetími zeměmi, ale to není dostačující. Paní předsedající, chtěla bych se zmínit o jedné ústřední otázce a to je rozsah a platnosti. Toto je velmi důležitá otázka, ale také bych chtěla se zmínit o kontrole. Je přitom velmi důležité to, abychom měli účinnou kontrolu a závaznou kontrolu také s postihy. Bez transparentnosti a kontroly tato smlouva nebude naplněna což by bylo velmi špatné. Kontrola musí prostě fungovat a OSN je, domnívám se, velmi důvěryhodným orgánem pro tuto kontrolu. Je přitom důležité také to, aby i lidská práva byla respektována, aby byla akceptována jinde. Válka je přece porušováním lidských práv. Doufám tedy, že Prostřednictvím této smlouvy můžeme partnery také přivést k tomu, aby zbraně nebyly dodávány tam, kde existuje nebezpečí genocidy nebo jiných ukrutností. Chtěla bych eh, ještě jednou poděkovat eh, paní Ashton za dobrou spolupráci a děkuji za to, že jste toto téma projednávala tak efektivně. Nyní ale začíná skutečná práce a doufáme, že plody budou eh, četné. Děkuji paní Jaty Maky, nyní paní Kromberg, minuta a půl za zelené. Milí kolegové, krize v Syrii ukazuje jasně, že takovouto globální smlouvu o obchodu se zbraněmi potřebujeme, protože právě Rusko vyváží mnoho zbraní eh, prezidentu Asadovi a to samozřejmě přispívá k, k mnoha lidí, včetně eh, dětí. Eh, my potřebujeme, aby takovéto země, jako je Rusko, byly v mnohem obtížnější právní situaci. My víme, že Evropská eh, unie je zastáncem mezinárodní smlouvy o obchodu se zbraněmi. Musíme mít v New Yorku velmi jasné stanovisko. Já považuji tuto zprávu za velmi důležitý prostředek dosažení tohoto cíle. Předložili jsme k ní několik pozměňovacích návrhů. První pozměňovací návrh eh, se týká toho, že je potřeba eh, přestat rozlišovat mezi zbraněmi eh, k civilním a vojenským účelům. Já vím, že eh, nizozemská vláda se toho chopila, což velmi vítám. Za druhé, na úrovni výboru kolegové z Evropské lidové strany hlasovali podle, po, proti mému uh, pozměňovacímu návrhu, který hovořil o tom, že v rámci ATT potřebujeme mít jasný protikorupční prvek. Já si myslím, že to neodpovídá společné evropské pozici a že by ten anti, pro, protikorupční prvek do toho měl být zahrnut. Doufám, že kolegové z Evropské lidové strany uh, proto budou hlasovat zítra při zítřejším hlasování. A konečně poslední věc, otázka otázka eh, širšího veřejného přístupu eh, k informacím o obchodu eh, se zbraněmi. Myslím si, že to také odporuje stávající praxi v Evropské unii, kdy nevládní organizace mají možnost volně spolupracovat s pracovními skupinami Evropské unie a proto tedy prosím, aby ty informace byly přístupné široké veřejnosti v duchu otevřenosti. Děkuji. A nyní pan Jeffrey Van Orden jménem ECR, prosím. Děkuji za slova. No, no já děkuji paní kolegyně za usnesení. Myslím si, že je tam spousta pozitivního hodnocení o velice důležitých záležitostí. Samozřejmě, že dohoda ATT je právě takovým prvkem. Je to obchodní dohoda, není to dohoda o odzbrojení. Mnoho let jsem byl součástí kampaně eh, proti nášlapným minám. To bylo něco jiného, protože my jsme hovořili o eliminaci určité specifické zbraně, velice často, která se používá mm, bez nějakého jasného účelu, velice často teroristy a má šílené následky. Samozřejmě, že eh, chceme, mm, abychom rozšířili tuto oblast na, i na ostatní záležitost, abychom Eh, hovořili o tom, jak je účel této dohody ATT, která nebude zasahovat do práv státu na, na národní úrovni rozhodnout o exportu, vývoz, o exportu zbraní, pokud je to v souladu s mezinárodními kritérii. Velká Británie má veliký zájem v tomto ohledu. Velká Británie je jedním z vůči exportérů zbraní v Evropě. Byla to právě spoluautorem z rezoluce z roku 2006, 6.12. OSN, který volal potom, aby se taková dohoda v této oblasti vytvořila. Samozřejmě, že Ovšem um, zbrojní průmysl hraje velice důležitou roli v našich ekonomikách, na to nesmíme zapomínat. Tím, že hovoříme o těchto záležitostech, samé se i do velice citlivých oblasti národní suverenity, proto je smutné, že toto usnesení asi nevyhnutelně se trošku dostává do oblasti federalistické kompetenci Unie. Nevím, proč koherentní a konzistentní evropský přístup by měl být kruciální, zásadní pro to, aby byla tato dohoda ATT implementována a efektivně implementována na globální úrovni, nebo proč bychom měli zapojit naše delegace EU jiné než um, delegace členských států v jednání Eh, měli bychom zvýšit diplomatické úsilí, to je důležité, aby Čína, Pakistán, Rusko podepsali ty nejvyšší možné standardy v tomto ohledu a nestrácet náš drahocený čas pro harmonizaci evropských pozic, které jsou podobné. Paní předsedkyně, měli bychom zajistit to, abychom věnovali pozornost zneužívání v této oblasti. Já jsem to viděl velice často, když jsme vyjednávali dohodu s Otavy, protože my často se, mm, jak si mm, mm, sami byčujeme, zatímco zneuživatele v této oblasti pokračují ve svém biznesu. Děkuji. Thank you, Madam Děkuji a nyní John Bafton za EFD. Děkuji, paní předsedkyně v Americe byl velký odpor k této smlouvě OSN o obchodě se zbraněmi. Ale kontrolovat obchod se zbraněmi je důležité. Máme tady velké nesrovnalosti ve veřejné mínění v této diskuzi. Mnoho rodin v Americe má ruční zbraně. Zbraně jsou používány při volnočasovém lovu ale eh, je to tak, že legálně používané zbraně jsou často zneužity k nelegálním účinům a proto tady potřebujeme eh, omezit eh, přístup ke zbraním a také nelegální obchod se zbraněmi. Potřebujeme Eh, jedno kontaktní místo. Já si myslím, že to je velmi důležité pro naši zahraniční politiku a eh, musí se toho účastnit na to i národní vláda. Evropská unie eh, tedy vytvořila velkou kampaň proti tomu veřejnému mínění ve Spojených státech. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Lysing za GUE NGL. Prosím, minutu a půl minulých letech mezinárodní obchod se zbraněmi vzrostl a země Evropské unie se opět eh, mohly pyšnit tím velmi pochybným eh, úspěchem, že na to mají velký podíl. Mnoho vývozu zbraní eh, se týká zemí, které mají, a teď to budu formulovat velmi opatrně, velmi pochybné zkušenosti s lidskými právy a někdy jsou to konfliktní regiony. Jednání o smlouvě o obchodu se zbraněmi na úrovni OSN jsou krokem správným směrem. E, doufám, že výsledek nebude tak bezubý papír jako v minulosti. Skutečně potřebujeme po úspěšném ukončení těchto jednání důsledně e, realizovat dosažené výsledky. Konstruktivní spolupráce napříč politickými frakcemi je velmi dobrým eh, symbolem, dobrým signálem. Já mám z toho velkou radost a velmi lituji toho, že se nepodařilo do odstavce dvě usnesení eh, tedy že, že v odstavci dvě usnesení eh, se objevil odkaz na, na veřejné právo. Musíme si uvědomit, že tady jsou výdaje na pracovní místa velmi malá. Jde především o to, že průmysl vyrábějící zbraně chce zajistit svoje zisky a přitom e, odzbrojení by mohlo přispět k vytváření pracovních míst v jiných oblastech. Děkuji. Děkuji paní Lezink a nyní další řečníci. Nejdříve pan Lízek, minuta a půl. paní předsedkyně, paní vysoká představitelko. Velmi vám děkuji za přítomnost. Vím, že není snadné hovořit o samlouvě o obchodu se zbraněmi, když všichni myslí na evropský šampionát ve fotbale. Přesto však chci zdůraznit to, že Evropská unie je velmi aktivní v bilaterálních jednáních o obchodu se zbraněmi. Musíme se tím zabývat také v Evropské unii. Musíme však spolupracovat také s USA, Čínou a Ruskem. Obchod se zbraněmi, jak víme, byl vždy kontroverzní záležitostí. Evropská unie vyrábí, vyváží tyto zbraně a ve zbrojním průmyslu eh, je zaměstnáno také eh, mnoho osob. Jsou to tisíce osob. Rozpočet pro obranu je v mnoha zemích eh, však redukován a proto tento zbrojní průmysl hledá nové trhy. Paní Lezink popravdě řekla, že zbraně nesmíme vyvážet těm zemím, ve kterých je probíhá určitý konflikt. Tyto zbraně nesmí být použity proti civilnímu obyvatelstvu. Děkuji, pan Lízek a nyní paní Kopa. Děkuji za to, že se zabýváte eh, touto důležitou otázkou. Eh, eh, neexistence této smlouvy vedla k mnohému lidskému neštěstí. Angažujete se také v Evropské unii za lidská práva a mír na celém světě. V tomto smyslu také podporujeme rozsáhlý právní text smlouvy, který by pokrýval veškeré aspekty obchodu se tradičními zbraněmi, i malými lehkými zbraněmi a také výbušninami. Přitom je velmi důležité to, aby postupy byly transparentní. Bez transparentnosti není možné prakticky zajistit provádění a nemůžeme také dosáhnout pokroku v boji proti korupci, která vzniká v souvislosti s tímto obchodováním. Téma, o kterém hovoříme, eh, má také určité pozitivní eh, aspekty, ale návrhy EPP vedly k tomu, že tyto byly škrtnuty. Doufám, že toto bude znovu přepracováno a že eh, tak přispějeme k závěru úspěšné smlouvy o obchodu se zbraněmi na eh, zasedání OSN. Již dnes se poukazuje na to, že tato smlouva by mohla být úspěšná. Děkuji, pan Campbell, minuta. Já mám dvě otázky na paní baronku Moné, naší zástupkyni pro zahraniční záležitosti. Já nechápu, jaká je role EU v rámci této dohody ATT, OSN. Je to dobrá dohoda, mezivládní dohoda 193 členských států, pouze Zimbabwe hlasovalo proti, čili národní státy a OSN jsou zde zajedno, proč teda potřebujeme nějaký nadnárodní um, orgán jako EU, který by se do toho měl míchat. A druhá záležitost, jakou roli bude hrát EDA, naše obraná agentura um, v rámci, když se podíváme na jejich politiku, pokud jde o export zbraní. Mm, proč vám od první, pro vám trvalo od 1. prosince 2009, když se jmenovala um, vedoucího představitele EDY, um, dva roky na to, abyste vůbec navštívila tuto eh, agenturu, zatímco je to pouze 15 minut od, vašeho, od vaší kanceláře v Bruselu. Je to až tak nízká priorita pro vás. Děkuji. Děkujeme a nyní pan Kelam. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si myslím, že kolegyně Tamaky připravila úžasnou zprávu. Souhlasím s paní Aštonovou v tom, že je to nejméně regulovaný sektor hospodářských aktivit musíme s tím něco dělat. Globální export eh, se zbraněmi v podstatě mm, zkvétá i přes krizi. My jsme zodpovědní asi za třetinu exportu zbraní ve světě, jakožto EU a mm, z deseti největších eh, mm, exportérů, šest je EU členských států. Obchodování se zbraněmi je neustále stálou výzvou nejen pro mezinárodní mír, ale i pro demokracii. Proto by tato dohoda měla být dohodou právně závaznou, komplexní dohodou. EU má odpovědnost za zlepšení celkové situace na tomto poli, protože pokud my nebudeme hrát průkopnickou roli, neprokážeme koordinaci a odhodlání, co můžeme očekávat od ostatních hráčů. Proto voláme potom, aby členské státy podpořily plnou, aby plně podpořili EU delegace, které se týkají, které se budou mm, věnovat budoucím jednáním. Vytvoření pracovních míst je něco, na co nesmíme zapomínat. Ovšem neměl by to být eh, důvod eh, pro dodržení závazků, standardu OSN pro transparentnost a zároveň našemu společnému postupu Eh, pokud vím, tak eh, i v Francouzi omlouvali například obchodování v této oblasti s Ruskem tím, že, eh, zachovali, že zachovali pracovní místa. Velice důležitá jsou rozhodnutí v této oblasti, například recipienti zbraní by měli být zveřejňováni. To je podle mého názoru rovněž důležitá záležitost. Děkujeme, pane Kaleme. A nyní pan Howard, jedna minuta. Je to můj poslední projev dneska odpoledne za přítomnosti vysoké představitelky. Je to velmi důležité téma a rád bych řekl, že nyní se tady nacházíme eh, v historickém momentu, v historickém okamžiku, protože se nám eh, podařilo eh, dosáhnout zastavení zbraní, dovozu zbraní v konfliktních oblastech a tím se nám podařilo zabránit mnoha zbytečným úmrtím. Um, um, Musíme kritizovat rozhodnutí z minulosti, včetně dodávek e, zbraní například do Libie, Jemenu, Bahrajnu, ale myslím si, že bychom eh, si měli především s radostí uvědomit to, že Evropská unie eh, sehrála vůdčí roli v tom, že volala po právně závazné dohodě, tak abychom eh, mohli do té smlouvy vtělit pravidla, těch pět zlatých pravidel Amnesty International. A jsem rád, že Robin Cook a David Miliband Eh, přispěli osobním způsobem k tomu, co podle mého názoru bude historickou událostí. Děkuji, pane Havite, a nyní má slovo paní Elena Basesku na minutu a půl. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zbraně hrají velmi důležitou roli při zajištění bezpečnosti a v oblasti obrany, ale zároveň mohou přispívat ke konfliktům a nestabilitě. A proto se domnívám, že je potřeba, abychom tady měli jasná pravidla o obchodu se zbraněmi na mezinárodní úrovni tomto smyslu jsem předložila pozměňovací návrh a v tomto pozměňovacím návrhu jsem zdůraznila, jak velmi důležité jsou pravidla týkající se e, označování zbraní. Kromě toho jsem požadovala, aby tady byla dodatečná opatření, která umožní zpětnou dohledatelnost e, uživatelů zbraní. Myslím si, že e, tady tento pozměňovací návrh je v odstavci dvě usnesení Přijetí takového právního nástroje umožní vysoké standardy v dané oblasti. E, aby ovšem nová mezinárodní smlouva splnila svoje cíle, musí obsahovat předpisy o mechanismech, které e, se budou týkat zodpovědnosti. Je potřeba abychom se věnovali i prevenci a boji proti nelegálnímu obchodu se zbraněmi. V roce 2011 jsme na celém světě, eh, se na celém světě vydalo zhruba 5 miliard eh, euro za zbraně což představuje 2,5 celkového světového domácího produktu. Zpráva Oxfamu ukazuje, že v minulých 12 letech země, které byly předmětem embarga, si přesto obsta- obstaraly e, zbraně e, ve hodnotě 2 miliard dolarů. Děkuji. A nyní pan Luis Janěz Barniebo Garcia, prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. A blahopřeji paní Ashton k tomuto sdělení a blahopřeji také paní Jatimiky za její zprávu. Já Podporuji eh, paní Anu Gomeš a paní Kopu, eh, takže nechci opakovat to, co již bylo řečeno. Pouze chci vyjádřit eh, svou spokojenost v s touto podporou smlouvy o obchodu se zbraněmi je nutné zde učinit eh, určitý pořádek. Tato oblast musí být transparentní, musí být kontrolována, včetně eh, výroby a obchodování. Neznamená to však, že bychom byli proti tomu, aby zbraně byly vyráběny. Ve Španělsku rovněž máme eh, důležitý zbrojní průmysl. Přesto však zde je mnoho kontroverzí. Eh, ministr, který byl, zastupoval také výrobce raket a min, se nyní stane od odpovědným za obranou politiku ve vládě. Eh, větší transparentnost na mezinárodním poli by eh, tomuto měla ale zabránit. Měli bychom hovořit jednotným hlasem. Děkuji. A nyní pan Alaki. Ano. My věnujeme veliké úsilí i zdrojům, abychom bojovali proti zbraní hromadného ničení, ovšem ty mají velice malou pravděpodobnost využití nebo použití ovšem konvenční zbraně a malé zbraně zabíjejí mezi tím 10 tisíc, 10 tisíce lidí každý rok a téměř se tomu nevěnuje žádná pozornost. Čili tato dohoda ATT je opravdu vítána. Naše um, strana SAD je smutná z toho, že členské státy prodávají zbraně totalitním režimům, diktátorským režimům, kteří zneužívají tyto zbraně pro potlačení svého lidu. Stejné státy ovšem neustále hovoří, že podporují demokracii a lidská práva. Ovšem konvenční zbraně a malé zbraně, které často prodávají, se využívají v opravdu v takových nejkrvavějších zločinech. Tyto zbraně se masivně zneužívají v Egyptu, Tunisku, Libii proti mírovým protestantům, demonstrantům. Čili jakýkoliv nástroj, například i e, tato dohoda ATT, která by tento paradox e, pomohla vyřešit, je vítán naší stranou. Děkujeme, nevidíme zde pana Mavro Nikolase, takže se dostáváme okamžitě k části Catch the Eye. První má slovo paní Veronik Mathieu. Merci, madame la Děkuji, slovo. Evropská unie ratifikovala, vždycky ratifikovala mezinárodní dohody, pokud jde o obchodování se zbraněmi nedávno. My jsme přijali i článek 10 protokolu OSN, který se zabývá bojem proti terorismu a zároveň obchodování se zbraněmi. Unie byla vždycky zapojená do boje proti nelegálnímu obchodování se zbraněmi. Ovšem aktivity v tomto sektoru bohužel mm, představují i pracovní místa, malá, malé, střední, velké podniky, které mají veliká administrativní problémy v této oblasti. Proto i třetí strany by se měly zabývat lepší aplikaci um, těchto pravidel, tak aby. Eh, ovšem, já si myslím, že pokud bychom aplikovali tato pravidla nějakým opravdu drastickým, přehnaným způsobem, tak by to neprospělo nikomu. Děkujeme. Další řečník má slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Odsuzuji skutečnost, že Evropská unie se aktivně eh, Pardon, tu skutečnost, že se Evropská unie angažuje ve vyjednávání této mezinárodní smlouvy, považuji za velmi pozitivní, protože takovouto smlouvu potřebujeme. Jednu věc ale musíme zdůraznit. Musíme si pečlivě zvážit, jaký charakter a jaký rozsah ta smlouva má mít. Nejedná se totiž pouze o vývoz a dovoz zbraní. Podle mého názoru se musíme zaměřit také na e, druhotné vývozy zbraní. Často je tomu tak, že prostřednictvím těchto triků, těchto nástrojů se obcházejí předpisy a pravidla. A proto bychom eh, tomu měli zabránit. Děkuji a nyní má slovo pan Paška, prosím. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařka. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. I když eh, oceňuji úsilí EU ohledně regulace obchodu se zbraněmi a hledání účinných eh, mechanismů pro kontrolu eh, nad tímto obchodem, myslím, že bychom se měli snažit o lepší mechanismy v distribuci se zbraněmi a institut prodeje by měl být zrušen. To znamená, že transakce by se neměly eh, tak rozšiřovat. Kdybychom pod záštitou OSN dokázali prosadit eh, tu filozofii, že výrobce a distributor eh, celé životnosti bude eh, sledovatelný a bude moci také dodávat spotřební materiál jako výhradní dodavatel, pak by eh, zbraňové systémy nebyly eh, v majetku příjemců, ale pouze držitelů. Pak by se nám podařilo lépe kontrolovat zábraně a zbraňové systémy. V takovémto případě by vlastník a výrobce měl neustále možnost sledovat, jak jsou zbraně využívány a bylo by možné vše lépe regulovat. Děkuji. Děkuji, nyní pan Mercer, prosím. Děkuji, paní předsedkyně nedávné znepokojení nad eh, dovozem německých ponorek do Izraeli je velmi zvláštní, protože Německo je skutečně jedním z největších vývozců zbraní. Mělo by nám být jasné, že Izrael si nebude moci diktovat to, jakým způsobem eh, mu budou dodávány zbraně. Požadavky tohoto druhu nejsou cílené, pokud vezmeme v úvahu, že právě obchod se zbraněmi eh, má velmi rozsáhlý černý nelegální trh. Eh, je tu konference eh, o budoucí smlouvě o obchodu se zbraněmi, která se snaží o lepší dodržování embarga mm, na zbraně. A podle mého názoru eh, se musíme soustředit právě na to. Nejde o to, abychom eh, v evropských eh, státech předkládali podniky, podnikům nové předpisy, občany i podniky šikonovali novými předpisy. Děkuji. A nyní pan Mikolášik, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní vysoká představitelko, dámy a pánové, když dnes hovoříme o smlouvě je OSN o obchodu se zbraněmi, musíme se také podívat do vlastních řad. Tváříme se jako mistři světa v ochraně lidských práv a v ochraně zákonnosti. A přitom je to tak, že evropské firmy, výrobci i prodejci, dodávají svoje systémy do třetích zemí, i do těch zemí, kam by vůbec dodávat neměli. S politováním konstatuji, jsem zhrozen tím, jak další velký hráč na světovém poli, Rusko, i nadále dodává zbraně a systémy zbraní do Sýrie. Přičemž Sýrie ty zbraně používá k likvidaci eh, a potírání demokratizace své země. transit a prodej zbraní. zbraní. Není přece tak těžké to zkontrolovat. Myslím si, že na tom se velmi eh, jasně ukazuje, že neexistuje systém sankcí proti těm, kteří příslušné úmluvy porušují. Děkuji, pane Mikolášiku, a nyní tady předám slovo paní místopředsedkyni komise Vysoké představitelce, eh, aby přednesla závěrečné poznámky. Děkuji, paní předsedkyně. Já ráda bych poděkovala všem poslancům za připomínky, které zde zazněly. Je nesmírně důležité mít tuto příležitost výměny názorů s Evropským parlamentem u tohoto nesmírně důležitého tématu, to znamená dohody ATT. Nesmírně si vážím neustále podpory Evropského parlamentu práci, která probíhá v New Yorku na přípravě této nesmírně důležité konference. Ráda bych vás ujistila, vážení poslanci, že my víme, jaký je rozdíl mezi odpovědností a roli členských států a odpovědností a roli, kterou máme my. Ovšem, jistě víte, že jde o dohodu o obchodování s se zbraněmi a my samozřejmě v této oblasti máme určité závazky, které musí být v souladu s prací, kterou vedou členské státy a samozřejmě to, co nás, s tím, co očekávají naš, od nás členské státy. Já neustále eh, zúraznuju to, že je zde posílena spolupráce celé 27 a že ta spolupráce poskytuje další silný signál, především v oblasti, která je tak, má takovou důležitost ukázal zároveň, je to tak citlivé téma, obtížné vyjednávat o tomto tématu. Samozřejmě, že my prostě mm, chceme spolupracovat s členskými státy, ano, v oblasti ED. A Evropská agentura pro obranu nemá odpovědnost v této oblasti, ta je zodpovědná za spolupráci mezi členskými státy. Já se s nimi setkávám častokrát a na různých místech. Děkujeme, děkujeme, říká paní předsedkyně. Tím jsme ukončili tuto rozpravu zítra budeme hlasovat to o tomto usnesení a nyní máme na programu prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k nejnovějšímu vývoji na Blízkém východě.